informoval, že společně s předsedou rady jsem podepsal akt, který byl schválen v legislativním postupu v souladu s článkem 70, 78 parlamentního jednacího řádu. Název bude zveřejněn v zápisu z tohoto zasedání. A teď přistoupíme k práci.